pánové, Dámy a pánové, přeji vám dobré odpoledne. Vítám vás na schůzi právního výboru a především vítám mezi námi paní komisařku Jourovou, kterou přivítám ještě jednou později, ale než tak učiním, tak musíme schválit pořad jednání došlo k určitým změnám eh, v původním návrhu. Bod číslo 5, to znamená hlasování o eh, návrhu eh, drobných pohledávek a řízení o Evropském platovním rozkazu bude předmětem hlasování zítra během zasedání in camera. Dále návrh paní Rozier o možném rozšíření unijní ochrany zeměpisných a označení na nezemědělské produkty číslo 7 bude eh, posunut stejně tak jako návrh pana Karima bod číslo 8 o subsidiaritě a proporcionalitě. Máte ještě další požadavky na změny nebo další námitky? Zdá se, že nikoliv. V tom případě eh, považují eh, pořad jednání za schválený. A nyní bych eh, vás chtěl požádat, abyste si připravili eh, své hlasovací karty, protože přesně v 16 hodin a také zítra ráno budeme hlasovat. schválení zápisu, pokud nejsou z vaší strany námitky a nebyly předloženy do eh, zahájení tohoto zasedání, tak eh, zápis ze schůzí konaných 15. a 16. června 2015 budou schváleny, bude schválen. A nyní můžeme přistoupit k bodu číslo 4. Je mi ctí, že zde mohu přivítat paní komisařku Jourovou na, k našemu každoroční, naše, naší každoroční výměně informací o strukturovaném dialogu. Naše spolupráce s Evropskou komisí, zejména v oblasti eh, soudnictví a práva, se v uplynulém eh, roce pozměnila vzhledem k novému přístupu Evropské unie k regulaci. Zejména, jak bylo slíbené, slíbeno, došlo k mnohem menšímu eh, výskytu nařízení a návrhu Eh, než eh, jak, na jaké jsme byli zvyklí. To ale neznamená, že jsme byli neaktivní. Došlo také k pozitivnímu vývoji, zejména v dohodě o nesolventnosti a také pokud jde o úspěšné trialogy o eh, reformě evropského řízení o drobných pohledávkách, o čemž budeme hlasovat zítra. Vím, že jednání o návrhu veřejných dokumentech mm, budou zahájena příští týden. Pokud jde o nové návrhy, tak tak samozřejmě eh, nedočkavě čekáme na návrh komise eh, k reformě nařízení Brusel 2. Zajisté víte také, že tento výbor má velký zájem o vytvoření eh, společných minimálních standardů pro občanské eh, řízení napříč Evropskou unii. A proto navrhuji, abychom eh, zahájili výměnu informací s paní komisařkou. Napředáme jí slovo, aby nás uvedla do problematiky a poté zahájíme rozpravu za účastí poslanců. Pane předsedo, dámy a pánové, pánové, děkuji za eh, tuto příležitost prezentovat priority komise na nad příští rok, ale než tak učiním, ohledněme se za nedávnou minulostí. Chci poděkovat výboru Jury a zejména paní zpravodajce, paní Geringe de Odenburg, stejně tak jako stínovým zpravodajům, zejména panu i za kompromis o evropském řízení o drobných pohledávkách, o němž budete hlasovat následně. Je to rozhodující krok vpřed Určitě to zlepší přístup k soudnictví v přeshraničních civilních a obchodních případech, jak pro občany, tak pro podniky. Na základě tohoto úspěchu můžeme nyní postoupit k otevřeným materiálům. Jsem si jistá, že zanedlouho dospějeme k pokroku, pokud o směrnici o ženách v řídících orgánech. Vidím také pozitivní dynamiku eh, na eh, úrovni rady a s vaší podporou se budu snažit přes přesvědčit ještě nerozhodnuté členské státy, aby podpořili tuto směrnicu. Lucemburské předsednictví je eh, rozhodnuto a odhodláno. Obecný přístup je proveditelný již na radě v říjnu a Doufáme, že dospějeme k závěru koncem roku. To bude dobrá zpráva pro podniky a také pro ženy. Pokud eh, jde o náš návrh zjednodušit eh, přijímání určitých veřejných dokumentů, tak první technické diskuse již eh, proběhly a první trialog je naplánován za dva dny. Eh, měli bychom zůstat ambiciozní a měli bychom zajistit, abychom tímto návrhem eh, skutečně odstránili eh, přebytečnou byrokracii a usnadnili životy podnikům i občanům. Navržené nařízení také zruší apostilu, respektive požadavek apostily mezi členskými státy, ale chci zajistit široký záběr tohoto návrhu. Myslím, že je samozřejmě eh, nutno eh, zachovat rozsah klíčových dokumentů. Komise eh, je ochotná a těší se na spolupráci s vámi a lucemburským předsednictvím eh, na tomto tématu. Pokud jde o navržená nařízení o majetkových režimech v manželství a také o majetkových důsledcích registrovaných partnerství, tak členské státy se v prosinci loňského roku zavázaly k přeskumu kompromisních textů obou nařízení do konce roku 2015, aby posoudili, zdali požadovaná jednomyslnost je možná možná. Eh, my eh, tvrdě pracujeme spolu s lucemburským předsednictvím, abychom eh, tento závazek naplnili. Jsem velmi potěšena, že parlament minulý týden schválil Eh, váš, vaši zprávu o návrhu revize eh, směrnice o právech akcionářů. Je to významný příspěvek k eh, prohloubení průhlednosti v této oblasti. Vím, že debata v tomto výboru byla obtížná a jsem velmi vděčná zpravodají panu Koferatimu a všem stínovým zpravodajům za jejich odvedenou práci a dosažení kompromisu. Je to velmi dobrý základ pro další jednání. Stejně tak věřím, že naleznete dobrý eh, kompromis eh, eh, ohledně návrhu o o společnostech s ručením omezeným s jedním členem. Vím z osobní zkušenosti, Ehm, probíhá zakládání ehm, společností a jde zejména o to ehm, uvolnit velký potenciál jednotného trhu, eh, zejména pro malé a středně velké podniky a start-upy. A musíme odstranit překážky, které jim stojí eh, v cestě. Tento návrh harmonizuje podmínky pro eh, registraci a provozování jednočlenných společností v Evropské unii tím pádem bude možné registrovat takovouto společnost eh, rychle eh, s šablonou online a s minimálním kapitálem ve výši jednoho eura. A přesto to bude naprosto bezpečné. Tyto dva principy jsou klíčové a je nutno je zvážit. Eh, navržená registrace online, která by měla pokrývat eh, Evropskou unii a také eh, zajistit přeshraniční eh, provoz, bude také prvním krokem v digitalizaci práva společnosti společností. Rovněž věřím, že kompromis Rady nabízí eh, slibná řešení eh, mnoha problémů, které parlament nadnesl. Například 16 členských států již má registraci online a také využili zkušenosti událostí eh, z jednání eh, rady. Eh, rada také učinila mm, řadu mm, vyjasnění v této oblasti. Účast zaměstnanců a pracovní právo nebudou pokryty a povinnosti vyplývající ze směrnice praní špinavých peněz zůstane nedotčena sporný, eh, sporná otázka o eh, zastoupení nebo o e, křeslech e, byla vyňata z textu a zůstává e, na úrovni rozhodování členských států. Také bych se chtěla stručně zmínit o stádiu směrnice o alternativním řešení sporů. Transpozice členskými státy měla proběhnout do 9. července, bohužel ne všechny státy dosáhly tohoto cíle. Já jsem jsem připomněla eh, mým ministerským eh, kolegům význam eh, efektivního provádění tohoto návrhu minulý týden na radě. Je to také důležité pro náš projekt urovnávání sporu online ODR, který bude uveden do provozu 9. ledna 2016. Věřím, že síť kontaktních bodů ODR pokryje do té doby minimálně 90 evropské populace. Eh, také se vytváří celá síť národních eh, kontaktních eh, míst při používání této platformy. Vycházím z toho, že ve většině členských států zkušené Evrop, zkušená evropská spotřebitelská střediska na sebe vezmou i roli těchto kontaktních míst. Eh, dalším tématem je eh, insolvence. Eh, já si vážím nedávného schválení přepracovaného nařízení o insolvenci parlamentem. Nicméně zbývá ještě hodně práce. Eh, nedávná zpráva pěti eh, předsedů identifikovala stále ještě závažné rozdíly v eh, právních předpisech o insolvenci v členských státech. Jsou to určitá úskalí, které zabraňují integraci kapitálových trhů. Proto komise posuzuje účinnost stávajících systémů a provádí komparativní studii o aspektech národních řízení o insolventnosti které nejsou pokryty eh, doporučením o insolvenci. Jakmile bude tento posudek hotov, tak komise rozhodne o správném nástroji eh, k vyřešení či odstranění těchto rozdílí, rozdílů. Vím, eh, jak vám velmi záleží na ochraně rodin a dětí. Komise posuzuje žádost takzvaného nařízení Brusel 2a. A ehm, zamýšlím eh, předložit revidovaný návrh v první polovině 2016. Minulý týden na radě jsem o tom s ministry jednala. Přeshraniční právní spory eh, rodinné jsou stále ještě příliš dlouhé a příliš časté a proto se snažíme eh, to řízení zkrátit, zlepšit a odstranit eh, překážky uznávání a také provádění rozhodnutí týkající se péče o děti. Já si přeji, aby revize nařízení Brusel 2a přispěla také ke zvýšení vzájemné důvěry. Ne Eh, všechny eh, či všechna zákonodárství eh, mají k dispozici účinné postupy k provádění takovýchto specifický, eh, specifických řízení rodině právních. Stejně tak přetrvávají rozdíly v národních právních předpisech mezi členskými státy. Jsem přesvědčena, eh, že musíme v tomto eh, zvýšit úsilí a zlepšit situaci v zájmu našich dětí. A nakonec velká část aktivit příštího roku se bude věnovat eh, také strategii digitálního jednotného trhu. Cílem eh, komise je zajistit eh, prostředí příznivé pro podnikání a zvýšit důvěru v digitální trh. Příliš málo spotřebitelů zatím nakupuje přeshraničně online a příliš málo obchodníků, zejména malých a středně velkých podniků, nabízí své zboží a služby přeshraničně a online. Tady musíme sehrát důležitou roli i v oblasti kontraktního práva nebo smluvního práva. Zejména malé středně velké podniky nesmí eh, nést mm, dodatečné transakční náklady a eh, také mm, eh, trpět určitou právní nejistotou způsobenou rozdíly mezi národními smluvními právními systémy. Současně Eh, musíme spotřebitelům eh, prokázat eh, přidanou hodnotu jednotného trhu. A to zejména prostřednictvím silných pravidel sloužících k ochraně práv spotřebitelů. Komise také pracuje na legislativním návrhu týkajícím se harmonizovaných pravidel pro um, nakupování online, um, a sice nakupování digitálního obsahu a um, klíčových smluvních práv pro uh, domácí a přeshraniční nákupy hmatatelného zboží. Tady musíme postupovat krok za krokem. Evropská unie již zajistila eh, jednotná, eh, jednotné potřebitelské smluvní eh, právní předpisy napříč členskými státy v klíčových oblastech. Nicméně v jiných oblastech, jako například opravných prostředků, pro vadné zboží existuje na evropské úrovni pouze minimum pravidel a navíc neexistují žádná pravidla, pokud jde o shodu a opravné prostředky u digitálních eh, produktů. Nyní zvažujeme eh, návrhem eh, řešit právě tyto problémy, dosáhnout přitom cílené harmonizace a bude to zahrnovat i spotřebitelská práva EU v případě dodávek mm, vadných nebo poruchových digitálních produktů produktu. V procesu přípravy tohoto návrhu chceme postupovat transparentně a spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami. Musí se nám to podařit. Ve vaší zprávě o e, společném evropském prodejním právu jste e, moudře identifikovali e, obchod online jako klíčovou výzvu. Chci budovat na vašich zkušenostech a spolupracovat s vámi na tomto novém návrhu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní komisařko. Než eh, zahájíme eh, rozpravu, otázky a odpovědi, tak chci přivítat paní Miklit McGuinness, eh, mediátorku Evropského parlamentu pro práva unesených dětí, která E, byla hm, pozvána a, a má také možnost klást otázky. Takže první má slovo paní Regner. Děkuji vám, pane předsedo. Srdečné díky, paní komisařko, za představení eh, vaší velmi kontinuální práce, která buduje na tom, co jsme spolu s vámi již v loňském roce zahájila a jasně jste ukázala, že to jsou nyní vaše priority. Několik poznámek a otázek. Za prvé, vy jste hovořila o insolvenčním právu a také o vašem úsilí Eh, eh, ještě více se podívat na národní právní předpisy v tomto ohledu, tedy o úpadku. Také eh, bych vás chtěla požádat, abyste se podívala na národní právní předpisy o soukromém konkurzu nebo úpadku, protože v některých zemích jsou tyto právní předpisy velmi povrchní a myslím, že je na čase, aby Evropská unie, to znamená komise a vy, se této úlohy zhostili. Máme velmi výrazný příklad například ve Španělsku, kde kde eh, někdo bojoval eh, proti nedostatku eh, tohoto systému, se stal dokonce starostkou Barcelony. Myslím, že tady je velký prostor pro zlepšování a bylo by dobře, aby se komise na to podrobně podívala. Druhá věc, to jsou ženy v řídících orgánech, respektive i příslušná pravidla a úpravy o spolupráci žen v představenstvech. To, co jste řekla, je velmi potěšitelné a chtěla bych vás požádat, abyste nám řekla, co my poslanci můžeme učinit, abychom spolu s komisí a lucemburským předsednictví e, to téma trošku potlačili dále, protože mnohé je již připraveno, nejenom po technické stránce. Dále, krátce k právům akcionářů. Ale vím, že pan Koferaty se k tomu také ještě vrátí podrobněji. Viděla jste, že existuje silné znamení Evropského parlamentu, ehm, abyste v rámci nadcházejících jednání se postupovalo v souladu eh, s tím, jak proběhlo hlasování o dané zprávě. A dále single member company, to znamená jednočlené společnosti. Pečlivě jsem vám naslouchala. Vy jste hovořila zejména o online eh, registraci podniků. To znamená, eh, že ten název online, One Member Company používáte poněkud zdrženlivě, přesto bych eh, vám chtěla zdůraznit, že tady je ještě co dohánět, protože ďábel vězí v eh, detailu, zejména pokud jde o registraci online. Jde o to také přijmout eh, a nalézt velmi přesná pravidla. Další výzva na vás, zejména pokud jde o propojení obchodních rejstříků. To je něco, na čem jsme se usnesli v uplynulém funkčním období, ale abychom to dovedli k dokonalosti, tak nám ještě leco chybí. V této souvislosti je také důležité zmínit, že je nutno odstranit kořen zla, to znamená směrnici o přesunu sídla podniků, protože víme, že mnohé návrhy, které souvisí například s Evropskou soukromou společností nebo jednocenou společností, narážejí na to, že Eh, na evropské úrovni neexistují uspokojivá pravidla či úpravy o eh, přesunu sídla. Já si myslím, že chytrou obezřetnou eh, přípravou by komise mohla lecos na pomoci v tomto ohledu. Děkuji vám. Uh, thank you. Děkuji. Když paní komisařka dovolí, tak bychom vzali několik otázek pohromadě, takže nyní pan Raděv. Благодаря, господин председател. Уважаема господин... Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Já vám děkuji za velice podrobnou eh, prezentaci priorit komise a chtěl bych upozornit na dvě témata, na kterých já pracuji aktivně. První se týká obecného přístupu eh, rady z minulého měsíce ohledně uznávání některých oficiálních dokumentů v Unii. Eh, lidé mm, jezdí z jednoho státu do druhého a v současné době ztrácí mnoho času s legalizací svých dokumentů. A tento obecný přístup rady eh, je příslibem pokroku v této oblasti, ale eh, rada do značné míry omezila eh, působnost této legislativy a vyškrtla celou řadu dokumentů, které parlament navrhnul a vlastně zvolil pouze vícejazyčné formuláře a všechno ostatní se musí stejně překládat a a stojí to peníze, tak se chci zeptat, jestli dokážete dosáhnout skutečného zjednodušení v této oblasti. A za druhé, co se týče Fóra pro práva dětí, které se konalo na začátku června, chtěl bych upozornit na e, kontraproduktivní praxi v soudech, u soudů některých zemí, které umožňují adopce bez souhlasu biologických rodičů a to do značné míry zasahuje e, smíšené páry z různých zemí a problém je ten, že e, zahraniční e, občané nemývají jaksi stejné nepožívají stejných práv a stejných možností jako občané daného státu, kdy jeden z rodičů eh, eh, bydlí v jiném členském státě, tak z pravidla bývá znevýhodněn. A co s tím chce komise udělat, aby se zlepšila implementace eh, Bruselu 2 a doufám, že v příštím přepracování Bruselu 2 toto bude mít komise na paměti. Děkuji. Děkuji, paní Hautová. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Já mám několik otázek. Za prvé jsem byla jmenovaná jako zpravodajka eh, pro Evropskou eh, obecnou administrativní legislativu a Tady eh, je mm, apel Evropského parlamentu a ombudsmana, abychom měli jednotný správní zákon. A parlament v souladu s svými předchozími stanovisky eh, z předchozích legislativních období nyní intenzivně pracuje na vypracování návrhu Ehm, po projednání s eh, kabinetem místo předsedy Timrmance to chápu tak, že on i komise nebude mít námitky, aby obdržela návrh a potom by viděla tedy, jak Ehm, s tím naložit, ale chci se tedy vás zeptat, jestli můžete přijmout aktivní opatření na podporu tohoto apelu Evropského parlamentu a na podporu toho našeho návrhu v této oblasti a mohla byste eventuálně poradit výboru, jak nejlépe podpořit takový zákon. My chápeme, že tam jsou určité citlivé eh, otázky, jak v komisi, tak mezi členskými státy. Nicméně si myslím, že to, co jsem zjistila během celého toho postupu já sama, tak eh, je tu velice široký apel eh, na eh, jednotný a správní postup, který se týká mm, všech těch početných agentur a institucí a podobně, takže spolehám, že i vy, paní komisařko, budete na naší straně. A druhá otázka, um, Regner už tady o tom uh, eh, hovořila o tom, ehm, eh, o tom postavení nebo o stanovách podniku eh, single member a zastávajícího rámce podnikového práva v Unii bude asi těžké překonat Ehm, pochybnosti, eh, co se týče možného daňového úniku, případně ehm, problematiky eh, zaměstnávání eh, pracovníků, takže se chci zeptat, jestli nám může mm, paní komisařka říci, jaká je situace nyní v oblasti podnikového práva a jakým způsobem by tento nový statut do toho zapadl, aniž by to vyvolalo nové obavy, jak říkala paní Regner, jako třeba 14 ta směrnice ohledně sídla podniků. Děkuji. Thank you. Mr. Kester. Děkuji, pan Kester. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také paní komisařce za vaši zprávu. Chtěl bych se vyjádřit ke třem bodům. Za prvé k programu REFIT. Jakoli je nutný, v rámci evropského zákonodárného procesu přispět také k odstraňování byrokracie, je nutné také dbát na to, aby například ochrana ustanovení pro zaměstnance nebyla vnímána jako nadbytečná regulace. Mám na mysli například směrnici o ochraně eh, pracovníků respektive zaměstnanců. To vše má být postaveno na probířský kámen, ale chtěl bych od vás eh, slyšet, že skutečně budete dbát na to, aby v rámci eh, eh, refitu nepřišli zaměstnanci o svá práva, zejména pokud jde o ochranu jejich zdraví při práci a e, e, jaká je situace v oblasti e, úpravy o minimálních mzdách. Považujete to také za přebytečnou regulaci a navíc, navíc otázka tarifní autonomie a podobně. Ehm, jsou to určité věci, jako například oblast sociálních práv, to jsou určité věci, které by měly být ehm, ehm, dojednány mezi eh, jednotlivými eh, stranami sociálního dialogu a neměli bychom do toho zasahovat z hůry. Druhá otázka, ta se týká zprávy Eh, eh, rédra. Eh, my jsme dosáhli široký politický konsenzus, ten byl i parlamentem spečetěn. A chtěl bych od vás vědět, jak vnímáte budoucnost autorských práv, zejména pokud jde i o problematiku svobody panoramatu a jak vnímáte význam kulturních tvůrců v Evropě Evropě ve vztahu k autorským právům a ochrany duševního vlastnictví. I komise by měla eh, dbát toho, aby mm, právě v rámci reformy autorského práva eh, byla eh, posílena práva kulturních tvůrců, aniž by došlo k nějakému omezení Eh, svobody internetu. A dále zvýšení eh, počtu soudců eh, Evropského soudního dvora. Zajímalo by mě, do jaké míry se budete zasazovat, aby při tomto navyšování počtu soudců byla zohledněna i ženská otázka. To znamená, aby zde bylo pamatováno na určité kvóty pro ženy, aby zde nepanovala dominance mužů. Děkuji. Mr. Marino Pintu. Pan Marino Pintu. Obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. <clears throat> Ouvi com atenção a intervenção. Děkuji. Eh, pane předsedo, paní komisařko, s velkým zájmem jsem vyslechl vaši prezentaci a Eh, velice vám děkuji za vaší práci a je tu celá řada otázek eh, v tom programu, které obzvlášť vítáme. Je tam několik významných oblastí, které já bych rád zmínil. První z nich se týká genderové rovnosti a přístupu k pracovnímu trhu. Eh, celá řada členských států je taková, že ženy, které chtějí pracovat, se musí rozhodnout nemít děti. A ženy, které se rozhodnou mít děti, se musí rozhodnout, že pracovat nebudou. To je nepřijatelné v 21. století v Evropské unii. A my potřebujeme Eh, dostat legislativu do této oblasti, aby byly minimálně rovné podmínky pro všechny ženy v Evropské unii a aby ženy se mohly svobodně rozhodnout být pracujícími matkami, protože eh, práce je součástí eh, koncepce důstojnosti lidských bytostí a my musíme zajistit, že všechny lidské bytosti v Evropské unii mají možnost, jak si se rozhodnout, že budou i pracující, i rodiče rodiči. A rád bych také upozornil na potřebu stanovit minimální mzdu napříč Evropskou unii. Potřebujeme regulační práh, pod, nímž, pod nějž nelze zajít hranici, pod níž není možné eh, platit, aby se zachovala důstojnost pracujících. Nemělo by mít, být možné platit člověka za práci méně, než by byl nějaký minimální práh. A také cítím, že eh, přídavky na děti by také měly podléhat určitému Prahu. Děti jsou zvlášť zranitelné především po rozvodech a odloučení svých rodičů a jsou odkázány Eh, na eh, existující systém a pokud by existoval nějaký minimální práh pro eh, příspěvky na děti, tak by to pomohlo, aby tedy tyto Mm, eh, příspěvky nemohly eh, klesnout níž, než je určitá hranice. A to tež třeba co se týče eh, podpory pro zdravotně postižené, právě pro zachování důstojnosti lidských bytostí, určitá hranice, pod kterou nelze jít v případě tedy příspěvků v případě invalidity. A nyní, co se týče těch single member company, to je způsob vytváření pracovních příležitostí a ve stávajícím e, prostředí je to způsob, jak dostat více lidí na trh práce a proto já velice vítám tuto iniciativu. A e, naléhám na Evropskou komisi, aby takovou legislativu navrhla co nejdříve, tak aby celá Evropská unie mohla z toho mít užitek. Děkuji. E, tím bychom ukončili otázky a poprosím paní Jourovou, aby odpověděla. Dámy a pánové, teď vás budu obtěžovat sluchátky, protože je pro mě e, přece jenom výhodnější odpovědět česky a taky to prý říkám rychleji. Máme málo času. Takže děkuji vám všem za otázky. Otázka paní, eh, paní Regner eh, k insolvenčnímu právu. My jsme dali eh, doporučení členským státům, co se týče základních principů pro insolvence vnitrostátní, to znamená nikoliv ty přeshraniční, kde už jsme přišli s legislativou. A jsou tam doporučeny základní principy, jako je dát možnost restrukturalizace, dát druhou šanci, nenechat ty firmy padnout eh, při eh, sebe menších finančních problémech, eh, víceméně podat záchranou ruku těm, kteří jsou poctiví a slušní a jenom se jim něco nepodařilo. Myslím si, že je to vysoce žádoucí, protože statistika říká, že do pěti let dojde k bankrotu polovina nově založených firm. A co se týče počtu bank, bankru, eh, bank, hm, bankrotů denně, tak nám padá 600 firm denně v Evropě. A to je obrovský úbytek, to je 1,7 milionů eh, pracovních míst ročně. Myslím si, že je na čase, abychom se s členskými státy dohodli na základních principech já nechci žádný micromanagement a nechci žádné podrobné, eh, podrobná pravidla pro insolvenční eh, procedury, protože se skutečně velmi liší, ale chci, abychom se dohodli na základních principech, aby nám eh, prostě te, toto, tyto nedostatky v legislativě nespůsobovaly takovou nestabilitu v podnikatelském prostředí. Co se týče insolvencí, soukromých osob. Ano, i tady máme v plánu se na to zaměřit, eh, zejména s ohledem na zkrácení eh, té doby oddlužení. Zase dvě čísla v Evropě to trvá pět až sedm let, v Americe jsou hotovi za rok my se díváme na to, jak se právě vypořádávají s těmi soukromými insolvencemi eh, ve Spojených státech a, a i jinde v Evropě, protože si myslíme, že i toto je dost podstatné. Znova říkám, eh, chceme následovat naše doporučení, eh, která ne všechny členské státy, jak jsme teď zjistili, eh, jak se naplnila a chceme se skutečně držet základních principů. Ženy v orgánech, co můžete pro mě udělat, pomozte prosím, protože pořád ještě nemám radě dostatek členských států, které by souhlasily s touto směrnicí ženy v bordech. Eh, potřebuju a nebudu jmenovat jeden velký stát a tři malé, dva až tři malé státy, eh, co se týče hlasovací síly. A myslím, že jsme momentálně na velmi dobré cestě v jednání s Německem, protože Německo má zákon a my bychom byli rádi, kdybychom eh, se dohodli na tom, že i ostatní členské státy budou mít podobná, podobná pravidla, eh, tak abychom využili talenty žen, aby byla větší diverzita v dozorčích radách protože mm, diverzita se projevila jako velmi eh, užitečná věc pro biznis a pro, pro stabilitu firem na trhu. Takže můžete eh, pomoci tím, že budete apelovat na svoje vlády a na svoje parlamenty, aby byla větší střícnost Eh, technické doporučení, je dobré se podívat na poslední verzi té směrnice, která už ani není o ženách v bordech, ale o eh, diverzitě v bordech a o vybalancovaném eh, zastoupení obou pohlaví. Už to skutečně není jenom o té tvrdé kvotě 40 žen v bordech. Práva akcionářů, já samozřejmě nemohu než poděkovat za silnou podporu, kterou jsem i v parlamentu cítila minulý týden, eh, protože si myslím, že toto je cesta velmi dobrým směrem. Je to posílení transparentnosti. Akcionáři mají mít větší eh, možnosti nahlížet do odměňování, spolu rozhodovat o, o transakcích, ovlivňovat to, aby se ukončila praxe krátkodobých nebezpečných investic, a riskantních transakcí, takže myslím si, že toto všechno je eh, velmi dobře. Budeme ještě eh, v trialogu hovořit o té pasáži, která se týká zpráv eh, country by country reporting, ano, teď už jsem s češtinou v koncích, eh, protože eh, tady ta část eh, se týká hlášení daňových úlev a, v podstatě je to spíše otázka pro daňovou transparentnost a my pracujeme na nové legislativě, která vyžaduje podle našeho názoru větší analýzu a chceme, aby toto opatření našlo místo v relevantní, obsahově relevantní legislativě. Myslíme si, že bychom neměli tuto část nechávat eh, ve směrnici o právech akcionářů. Ale je to samozřejmě otázka pro trialog a já respektuju názor parlamentu, který říká, nechme eh, tuto daňovou otázku v tomto, v této legislativě. Co se týče eh, jednočlené společnosti neboli single member company, Directive. Já jsem eh, říkala už mockrát na různých fórech, že pro mě jsou zásadně dvě věci. Online, rezigna, eh, rezignace, online registrace a eh, minimální vklad, eh, minimální kapitál 1 euro. A přesně jak se říkala paní Regner, ďábel je v detailu. My jsme o tom vedli velkou debatu na radě v červnu Eh, a hovořili jsme velmi dlouho o tom, jaká tam dáme, nebo jaká by tam měla, měly být ochranné prvky, aby nedocházelo ke zneužití tohoto jednoduchého způsobu zaregistrování nové firmy. A nakonec z rady eh, vzešel návrh, který mi připadá akceptovatelný, že tam bude zabudovaná možnost ověřit eh, identitu toho zakladatele buď to přes videokonferenci nebo přímou, přímým pozváním k notáři nebo do nějaké eh, instituce, která je v té člen, členské zemi pověřená eh, kontrolou těchto věcí a zároveň eh, tam má být elektronický podpis a další některé ochranné prvky, tak aby skutečně nedošlo k zneužití toho jednoduchého pravidla registrace. Eh, kořen zla, cituji, směrni, ve směrnici přesun sídla, Samozřejmě i tuto věc eh, budeme dále posuzovat. Já, mě je známo, že eh, mnozí z vás máte obavy právě z toho momentu těch dvou sídel v různých členských státech. My to budeme ještě <coughs> dále zkoumat, jak vysoká rizika tady jsou. Víme, že momentálně to evropská judikatura nezakazuje a že je vlastně na členských státech, aby si rozhodli, jestli to připustí nebo nepřipustí. To je současný stav. My se budeme dívat i na to, jestli tedy v tomto současném stavu máme zkušenosti se zneužitím těch dvou sídel eh, a do jaké míry je ta eh, situace takto eh, nastavená nastavená, nebezpečná eh, z hlediska eh, těch starostí, které zmiňujete, ať jsou to práva zaměstnanců, ať jsou to možné daňové úniky nebo obcházení daní, ať je to praní špinavých peněz, budeme se na tu věc znovu dívat. Každopádně jste jistě zaznamenali, že Rada v červnu řekla, že tam eh, tu otázku dvou sídel nechce v té, v té direktivě, takže to vlastně z toho zmizelo. Na pana Raděva eh, dvě otázky uznávání dokumentů v Unii. Naprosto zřetelně jsem řekla na minulé radě, kde rada přijala obecný přístup, že komise bude v dialogu trvat nebo znova předkládat návrh, aby eh, byla širší plejáda eh, dokumentů k uznání, to znamená, aby se umožnili i dokumenty, které se vztahují k soukromému podnikání. A samozřejmě, že budeme ještě mluvit o tom, jak se bude nakládat s tím mnoho jazykovým překladem a s autorizovanými překlady. Myslím si, že v tom trialogu ještě můžeme lecos dosáhnout, aby ta směrnice měla patřičnou sílu ale musím upozornit, že sama vnímám směrnici o, pap- o veřejných dokumentech jako začátek dlouhodobé snahy o zjednodušení, o zjednodušení a vzájemného uznávání dokumentů mezi státy. Je to teprve začátek. Co se týče eh, fóra o právech dětí, adopce nejsou v nařízení Brusel 2a a eh, ani nebudou, protože je to kompetence národních států a máme Hákskou eh, konvenci z 29. května 1993, kterou jsou členské státy vlastně povinny signatáři jsou povinny dodržovat a Myslím si, že takto to i zůstane. Eh, my se chceme velmi silně zaměřit na ochranu práv dětí eh, v té novele Bruselu 2a, ale nebude se to s vysokou pravděpodobností týkat mezinárodních adopcí na dotaz paní Hautali, jednotný správní zákon. Vím, že eh, pan Timmermans reagoval pozitivně a že vidí takovou možnost. Já se tomu nebráním, eh, potřebuju eh, si být jistá ve dvou věcech, ve třech, ve čtyřech. Že máme eh, legální kompetenci v takové věci, že je to schůdné z hlediska nějaké první detekce i jednání členskými státy a že je to potřebné a schůdné z hlediska věcného a z hlediska obsahu. Víme, že státní a, míst, eh, a veřejná zpráva v členských státech vychází mnohdy z velmi různých historických tradic. Někde máme smíšený model státní zprávy a samozprávy, někde máme čistou státní zprávu a samozprávu úplně v jiných institucích. Musíme se podívat zase, a podobně jako u té insolvence, zda se můžeme dopracovat nějakého základního, eh, řekněme, výčtu pravidel, která by měla vysoce profesionální a kvalitní veřejná zpráva dodržovat, tak aby byla naplněna e, práva občanů na takto profesionální a kvalitní státní zprávu. Vůbec nejsem proti, naopak mě jestli si můžu dovolit osobní poznámku, je to velmi vlastní, protože jsem prošla ve své zemi všemi stupni veřejné zprávy. Vím, že správní řády e, jsou mnohdy Eh, svým způsobem zastaralé, že nereagují dostatečně i na některé požadavky moderní doby a eh, myslím si, že to stojí za to, abychom tu analýzu, ať se týče právního posouzení kompetencí, ale i toho věcného dopadu a schůdnosti, abychom ji udělali. Vůbec se tomu nebráním. Co se týče, sam, samozřejmě pro mě bude i inspirací zpráva z parlamentu, o které jste hovořila. Znova tady mám dotaz na eh, jednočlenou obchodní společnost a oblast podnikového práva. I tady děláme podrobnou analýzu, kde máme mezery v company tedy v podnikovém právu a hodně se budeme zaměřovat na eh, konfliktní, eh, teď nevím český překlad, konfliktní pravidla, práva pro přes, kolizní, kolizní normy právě v té oblasti podnikového práva. Pan, pan Kestner se ptal, já zrychluju, eh, ale myslím, že tak činím správně, protože běží čas. Eh, pan Kestner se ptal na refit eh, a na ochranu ustanovení pro zaměstnance směrnice o postavení zaměstnanců, jestli v tom refitu, jestli v tom posuzování evropské legislativy nebudou potlačeny nebo nějak zmenšeny. Já k tomu řeknu obecnou poznámku. Eh, pokud budeme se přes refit dívat na existující legislativu, tak se budeme mimo jiné dívat na to, jestli tam nejsou staré, už neplatící věci, které dělají nepořádek v evropském právním řádu a které mnohdy matou eh, občany a firmy v Evropské unii a které potřebují prostě novelizovat. Myslím si, že toto bude Eh, cesta, i kterou půjde paní Tyson, do jejíž kompetence toto patří. Já dám příklad eh, ze své oblasti, pokud se podíváte na spotřebitelskou politiku, tam se v historii nazhromáždila enormní řada směrnic, které řeší někdy partikulární věci. Tady se na to chceme taky podívat, jestli tam nejsou zastaralé věci a jestli potřebujeme tolik směrnic, nebo jestli bychom se neměli uh, skutečně dotlačit k tomu, abychom měli jednodušší legislativu a třeba i menší počet. Takže je to revize z hlediska eh, současných nároků a z hlediska i určité čistoty právní systematiky. Takže já si myslím, že toto jde i v ruku v ruce s tím, co komise řekla, že chce tu lepší regulaci, better regulation. A tady já vidím obrovskou roli pro Evropský parlament, protože my chceme velmi silně zapojit i e, a, a nastartovat spolupráci s členy Evropského parlamentu právě tady na tom refit e, cvičení, e, protože potřebujeme velmi silnou zpětnou vazbu tomu, jakou legislativu měnit a jakou třeba úplně derogovat a jakou, jakou bychom měli prioritizovat. Myslím si, že tady je velké pole pro spolupráci. Autorská práva jsou pana Ettingera, nerada bych se dopustila prohlášení, která by ho mrzela. Eh, co se týče genderové rovnosti, jo, vy jste se ale ještě ptal, svoboda panoramatu, to je ono, to je autorské právo. Já vím, já vím, co to je a překvapujem, překvapilo mě to eh, a eh, ušetřím vás svého osobního názoru. Ale autorská práva a práva umělců obecně si myslím, že musí být velmi silně chráněna. Tak toto zakončím. Pan Marino Pinský tu hovoří Evropský soudní dvůr. Eh, já spolehám na to, že jsou správná čísla, o zvyšujícím se nápadu případů a zvyšujícím se sloupci nevyřešených případů v Evropském soudním dvoru a že skutečně potřebujeme e, zvýšený počet soudců, takže spolehám na, na zdroje informací. Osobně tuto agendu na stole nemám a nikdo vlastně mě nevolá ani k názoru. Vy jste se mě ale ptal na gender, tak tady není žádná kvóta, ani nebude. Jsou to nominace členských států mohu apelovat možná neformálně, děkuji za nápad, možná, že to udělám, ale mám pocit, že ty nominace už nějak eh, možná probíhají. Každopádně eh, ty apely eh, na justici probíhají trvalé. My jsme udělali průzkum, jak jsme na tom s genderem justici, tak vězte, že v prvoinstančních soudech máme většinu žen soudkyň. A čím se jde výše, tak nám ženy mizí takže myslím si, že i tady máme hodně práce. Poslední tázatel, pan Marinu Pintu, jestli to říkám dobře, genderová rovnost. Pracujeme na nové legislativě a na nelegislativních opatřeních, která by měly e, nahradit právě i tu už do budoucna, do krátké budoucnosti staženou e, směrnici o mateřské dovolené chceme, aby se zásadním způsobem změnil pohled na ženu jako matku, aby byl, byla zásadně zachovaná možnost volby pro každého a pro každého rodiče, nejenom pro matku, do jaké míry se chce věnovat svým dětem a do jaké míry se chce věnovat kariéře. Ani jedno, ani druhé e, řešení nesmí ty, kteří volí, poškozovat. A to je středobodem právě přípravy té nové eh, legislativy pro lepší eh, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, na které pracujeme s paní Tyson, která má na starost eh, oblast zaměstnanosti. A mohu říct, že do konce roku bude známo, k čemu jsme dospěli, budeme zveřejňovat a dávat ke konzultaci tento návrh. A jenom teď ještě řeknu, že jsou i nelegislativní možnosti, které využíváme. Jednak jsem letos v několika eh, doporučení členským státům eh, eh, zmínila právě nerovnoměrné postavení žen na trhu práce a zároveň tam byla doporučení, aby členské státy investovaly do předškolních zařízení, protože i toto je jedna z bariér pro v tuto chvíli ženy, kdy nemohou se věnovat své práci což samozřejmě potom souvisí eh, se schodkem podměňování a eh, s dalšími neblahými věcmi. Co se týče eh, jednočlené společnosti a výzvy k tomu, abychom to skutečně prosazovali, tady se na mě můžete spolehnout. Já samozřejmě vnímám velmi silně všechna ta rizika a obavy, která jsou vyslovovány v souvislosti tady s tou Eh, s, tou, s, touto, s tímto návrhem, ale musím říct osobní zkušenosti, že pro mě eh, je to zásadní věc. Myslím si, že pokud chce někdo v Evropě založit firmu, tak bychom ho měli brát jako někoho, kdo chce zaměstnat sebe a další lidi. Někoho, kdo dělá velmi prospěšnou věc pro společnost. A měl by to být tudíž někdo, komu pomůžeme a nebudeme mu Eh, dávat do cesty eh, překážky. A já takovou pomocí, velmi jednoduchou a účinnou pomocí chápu tu možnost té jednoduché registrace a toho nízkého eh, vstupního kapitálu. Takže děkuji vám za, za to a za pozornost. Uh, we thank you, Commissioner. Děkujeme, paní komisařko. A teď bych chtěla dát slovo místo předsedovi místo předsedkyně eh, parlamentu paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, paní komisařko. Eh, především chci poděkovat eh, předsedovi a všem členům tohoto výboru za to, že mě umožnili, abych tady dnes byla na tomto slyšení a abych také zde hovořila. A děkuji také paní komisařce za velice dobrou spolupráci. Paní komisařko, velice mě potěšilo, když jste říkala, že můžeme a musíme eh, postupovat lépe v zájmu dětí. A kdy vy jste neřekla vůbec nic jiného, už to by mě velice bylo potěšilo. Eh, máme tady hodně práce, abychom eh, dokázali udělat to, co je v nejlepším zájmu dítěte. Jak víte, máme nařízení eh, Brusel 2. Těšíme se na spolupráci při přeskumu tohoto právního textu, abychom udělali ty zcela základní věci, jako je třeba tlumočení v obvyklém místě bydliště dítěte, když je tady střed mezi dvěma soudy ve dvou členských státech, abychom vyřešili tuto věc. Eh, a mm, kdo eh, zajistí eh, respektování a provádění rozhodnutí soudu? Velice často máme děti, které jsou odloučeny od jednoho z rodičů, odstěhují se z obvyklého bydliště, které velmi dobře znali a jsou opravdu ve velmi těžké situace. Já eh, projednávám celou řadu problémů, které se dostávají do mé kanceláře. Jsou některé velice složité případy, ale je tady prostě ten lidský osud za tou byrokratickou prací a je potřeba mít velice dobrý základ, dobrou analýzu všech těch případů a proto to také musíme sladit s vaší prací. Eh, víme, že tady je eh, tady tato koncepce rychlého návratu, ale eh, to, to rychlý už se nějak vytrácí. Někdy jde vůbec o to, aby se vůbec došlo, vůbec došlo k návratu, když už ne rychlému. A chci také ještě na závěr říci, že v některých členských státech rodič cestuje s dítětem Eh, protože doufá, že bude mít rychlejší výsledek v tom konkrétním členském státu, kde probíhá eh, slyšení. Ale jednu věc bychom neměli dovolit dále a já věřím, že se tím budete zabývat v práci na tomto tématu. Eh, pane předsedo, já bych možná mohla věci dále probědnat podrobněji přímo s paní komisařkou později, ale již tedy se dostávám k závěru. Eh, také se týká otázka eh, adopce bez souhlasu eh, rodičů. Já jsem se na tuto otázku také podívala a na tomto tématu se dále pracuje. Je to věc, kde určitě si musíme uvědomit, že tento problém existuje. Pokud já vím, v mém jsou prostě různé rozdíly mezi sociální péči v různých členských státech a různě se také v různých zemích chápe to, co je v nejlepším zájmu dítěte když eh, jeden z rodičů doprovodí nebo jede za druhým rodičem a pracuje tedy v jiném eh, členském státu. Musíme si uvědomit, že eh, takový problém existuje. Myslím, že všichni především musíme mít na mysli vaše slova, že musíme postupovat tak, aby to bylo v nejlepším zájmu dítěte, nikoli v nejlepším zájmu toho či onoho rodiče, ale v nejlepším zájmu dítěte. A to jsou oblasti, kde myslím, že bychom ještě mohli dále diskutovat a budu také velice ráda z titulu své funkce, že si eh, s vámi o tom budu moci eh, promluvit. Mm, čím více se zabývám jednotlivými mm, případy, tím více si uvědomuji, jak ten celý systém není eh, uspůsoben realitě. A na základě vašich návrhů bychom chtěli systém zlepšit, aby systém fungoval dál a aby naplňoval svůj účel. Také bylo řečeno kolik? 16 milionů ehm, smíšených manželství, smíšených rodičovských párů tady existuje. Takže si dovedeme představit, že tyto případy mohou dále a dále narůstat v počtu. A e, myslím, že je také třeba, e, aby poslanci, jakožto volení zástupci občanů, e, o této věci také diskutovali s voliči, aby ho diskutovali o právech dětí, o rodinném právu, o otázce adopcí. Možná, že je jednodušší tyto věci diskutovat dříve, než vůbec nějaký konflikt vypukne. Pak, když už nějaký konflikt nastane, tak je velice těžké rozumně k věci přistupovat a zvolit to nejlepší. Děkuji ještě jednou za to, že jste mi umožnili vstoupit do této diskuse. Děkuji, paní komisařko. Jenom velice stručně. Eh, Bra, Brusel 2, 2A. Ano, to za deset let fungování odvedlo eh, mnoho, přineslo mnoho výsledků ale eh, vy eh, dostáváte žádosti, my dostáváme otázky, eh, dopisy, maily, někdy velice tragické příběhy se dozvídáme o zničených rodinách, kde právě děti zaplatili tu cenu za to zničení rodiny. A to je teda také důvod, proč chceme připravit tento návrh. Minulý týden jsme vedli velice dlouhou diskuzi v pátek v radě kde také všichni ministři eh, přispěli se svými vlastními eh, známými případy, návrhy, jak zlepšit postup, jak zvýšit důvěru mezi soudy, předy hraniční důvěru, jak eh, lépe zapojit státní orgány a jak konkrétně odstranit všechny překážky k rychlému rozhodnutí a celou řadu dalších věcí Eh, některé ty věci jsou nové a velice eh, zajímavé. Takže to je velké pozbuzení, velké eh, pozbuzení i z vaší strany, jak tuto věc urychlit. My teď chceme analyzovat několik zdrojů, různé studie, názory expertů, znalců, provádět veřejné konzultace a pak se dostat k posouzení dopadu. A mým plánem je, aby to bylo schváleno v komisi na jaře. Takže by to mělo přijít rychle a doufám, že tady nic nezabrání rychlému průběhu celého procesu. Neboť se na to můžeme dohodnout a to je velice cené, protože jsme si jistí, že to je ta správná věc. Děkuji. Nevidím nikoho dalšího hlásit se o slovo. Takže tímto mohu uzavřít tento bod číslo čtyři. Poděkuji komisařce za to, že mezi nás dnes přišla a budu se těšit na další spolupráci s paní Jourovou. So, eh, Vážení kolegové, já bych vás chtěl eh, vyzvat, abyste zasunuli hlasovací kartičky do příslušného otvoru. Můžeme prosím začít s hlasováním. We would need... Eh, budeme potřebovat trochu ticha v našem sále. Začneme, prosím, návrh rozhodnutí Rady o zmocnění Belgie, Polska, Rakouska k ratifikaci Budapeštské úmluvy. To bude eh, jmenovité hlasování. Já tedy zahajuji hlasování. Končíme hlasování schváleno. Nyní přejdeme eh, k 30. a 31. výroční zprávě o sledování provádění právních předpisů eh, Máme tady na pozměňovací návrh AFKO 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A v kodvě pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. NV3 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. NV4 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. NV5 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. NV8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pety 1 pro, proti, zdrželi se. Můžeme to prosím ověřit. Ano, bylo to schváleno. Kompromisní návrh 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno a v AFKO a v 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Libe jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. Libe dvě pro, proti, zdrželi se, schváleno. Libe tři pro, proti, zdrželi se, schváleno. Envy jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nv 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nv 7 pro, proti. Možná toto ověříme. Takže Envy 7 schváleno. Pety 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pety 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pety 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pety 23 pro, proti, ověříme. Schváleno. Pety 26 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Návrh 15 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Návrh 16 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromisní návrh 4 pro proti, zdrželi se, schváleno. Libe 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. nv 10 pro, proti, ověříme to. Schváleno. Kompromis 5 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. A v kopět. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Návrh 27 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme? Dobrá, ověříme. No, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pety 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Libe 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Libe 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Libe 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 36. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Návrh 37 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. NV 19 pro. Proti. Zdrželi se. Já bych řekla, že to, řekl, že to je schváleno, ale ověříme si to. Ano. Schváleno. Kompromis 8 pro. Je to ve dvou částech. První část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro Proti? Zdrželi se? Prosím, ověříme to. Já bych řekl, že to bylo schváleno. Ověříme. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. Ano, schváleno. E, návrhy 38, 39 pro. A pardon, pardon, pardon. Kompromis 9 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis 10 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pety 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pety 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pety 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pety 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno, PT9 pro, proti, zdrželi se, schváleno, PT10 pro, proti, zdrželi se, schváleno, PT25 pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. v košest pro, proti, zdrželi se, schváleno. a v kosedům pro, proti, zdrželi se, schváleno. Libe šest pro, proti, zdrželi se, schváleno. Libe sedm pro, proti, Ověříme to. Zamítnuto. Libe 8 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Libe 9 pro proti. Tohle ověříme. Zamítnu to. Libe 10 pro, proti, zdrželi se, Zamítnu to. Libe 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Libe 12 pro, proti, ověříme. Schváleno. Libe 13 pro, proti, ještě jednou, prosím. Schváleno, Libe 13. Libe 16. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, Libe 16. Já se omlouvám. 16 pro, eh, tedy NV16 pro, proti, Ověříme si to. Zamítnuto. nv 17 pro. Proti. Ověříme. nv 17 ověříme. Schváleno. Pety 27 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. Envy 18 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. Envy 20 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. Návrh 1 pro. Proti? zdrželi se, schváleno. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní hlasujeme o celé zprávě. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Schváleno. není uh, eh, iniciativa evropských občanů, Evropská občanská iniciativa. Návrh dvě pro. Prosím, pan Sajer. Ano, já bych chtěl požádat, eh, protože kompromisní návrh 9 nepokrývá eh, návrh 35. Navrhuji, aby tady bylo oddělené hlasování o těchto bodech. My jsme to hlásili už minulý týden, ale teď bych to chtěl znovu eh, potvrdit, že eh, žádám o samostatné hlasování o návrhu 35. Paní Kaufmann. Ano, my jsme o tom hovořili, to je pravda. Ale také jsme se dohodli, že se nejdříve bude hlasovat o kompromisu a teprve poté o tom eh, návrhu 35. OK, thank you. Ano, dobře, děkuji. Návrh dvě pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh jedna pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh tři pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh čtyři pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 5. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Návrh 7. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Návrh 8. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 3. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Návrh 13 pro, proti, ověříme prosím. Eh, schváleno. Návrh 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 29 pro, proti, ověříme. E, eh, 28 pro, proti. Prosím, ověříme. Schváleno. Návrh 30 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. No dobrá, ověříme. Ano, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme? Dobrá, ověříme. Ano, zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme, dobře. Ano, takže teď máme ten návrh 35 pro. Proti. Ověříme. Opět ověříme. A bylo to schváleno. Návrh 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, bych řekl. No, ověřme to. Schváleno. Návrh 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro. A tady je ústní eh, návrh pan Fajera s nadějí, že to získá lepší přijetí než původní návrh, bych přidal nebo změnil slova after the submission, ECI to the commission, tak jako o tom hovoříme v článku 9 nařízení, čili to je ta změna, kterou tam vkládám. Takže s tímto ústním návrhem nyní hlasujeme pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. 43 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 44 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 11 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 47 pro. Proti? Zdrželi se eh, zamítnuto. Návrh 49 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Návrh 50 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. A nyní hlasujeme jmenovitě o celém textu. a bylo to schváleno. Takže blahopřejeme paní Kaufmann. Dobrá, a nyní jednotlivá hlasování. Bod číslo 11, petice. Můžeme hlasovat en bloc. Zní otázka. Je někdo proti hlasování en bloc? Dobrá, takže bod 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Bod 12 pro, proti, jednotlivá hlasování, bod 12. Okay. Yes. Ano, paní Regner, přejete si eh, promluvit? Ano, myslím, že v hlasovacím seznamu, který máme, je eh, číslování jiné. Kdyby se nám poskytl momentík, abychom si to prověřili a pak se vrátíme k práci. Všechno je eh, eh, v pořádku, pokud jde o hlasování en bloc. Ano, ale zazněla námitka, paní Regner, eh, z jiných skupin, takže musíme postupovat krok po kroku. Nicméně zopakujeme hlasování k bodu 11, abychom zajistili, že to bylo v pořádku. Takže ještě jednou hlasujeme pro, proti, zdrželi se, schváleno. Bod 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Bod 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Bod 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní Pokračujeme eh, hlasování o mandátu pro zpravodaje eh, k rozpočtu 2016, respektive návrhu rozpočtu. Máme, máme tam tři části. Je každý připraven? Takže bod číslo jedna pro, proti, zdrželi se schváleno, bod číslo dvě pro, proti, zdrželi se schváleno, bod číslo 3 pro, proti, zdrželi se rovněž schváleno. A tím jsme uzavřeli hlasování A nyní budeme eh, pokračovat eh, schůzí in camera, takže bych eh, požádal všechny ty, kteří nejsou opravdu